zvláštního zasedání valného shromáždění OSN věnovaného drogám prohlášení Rady a komise, opět zde v Evropském parlamentu. Vítám paní Henis Plachart a máte slovo, paní ministrině. Děkuji, ráda vás zde vidím. Eh, paní předsedající, eh, paní komisařko, vážení eh, poslanci, rok 2016 bude klíčovou příležitostí, aby mezinárodní společenství pohlo s kontrolním systémem drog a také přináší příležitost vypracovat reakci mm, v rámci dlouhodobých mezinárodních smluv. Jako výsledek myslím, že by UNCTAD měl přijmout krátký dokument s několika operačními doporučeními a Evropská unie takový přístup vítá. Bych to řekla přesněji. EU e, prosazuje následující priority. Za prvé, zdůrazňujeme, že tři umluvy e, OSN o e, drogách a hm, Všeobecná deklarace lidských práv by měly zůstat uhelným kamenem globální reakce na drogový problém. Je tam dostatečný prostor eh, a flexibilita pro celou řadu eh, přístupů k drogové politice podle eh, národních a regionálních specifik. Za druhé, my zdůrazňujeme důležitost lidských práv, zdůrazňujeme potřebu zrušení trestu smrti za drogovou trestnou činnost a dalších opatření, která nejsou v souladu s eh, eh, svobodou, eh, demokracií, solidaritou, vládou o zákona lidskými právy. A také zdůrazňujeme, že trest smrti jde proti lidské důstojnosti a také neodrazuje od trestné činnosti a také zdůrazňujeme, že to není jeden z nejzávažnějších trestných činů, tak jak to stanovuje mezinárodní úmluva o eh, občanských a politických právech. Také je třeba eh, vyvážit přístup na základě eh, konkrétních důkazů. Potřebujeme vyvážený přístup a chceme také, aby vojnou, tedy rokovou politiku řídil, nebo aby ta se řídila v základním, tedy <clears throat> vyváženým přístupem. My Eh, voláme po vyváženém přístupu a myslíme si, že v řadě eh, zemí eh, jsou opatření na řešení výroby a pašování drog a ta mají prioritu před omezováním škod léčbou a preventivními opatřeními. Proto je třeba silnější přístup k nastolení rovnováhy a Andes je jedinečnou příležitostí, jak to dosáhnout. Unie také vyzývá k zarušení přístupu k eh, příslušným opatřením a také, eh, abychom eh, zavedli celou řadu opatření k ochraně občanské společnosti. Ne, Evropská unie neustále zdůrazňuje, že tato opatření jsou efektivní při zlepšování veřejného zdraví. Také jsme pro alternativní rozvoj co by dlouhodobý přístup pro boj s nelegálním pěstováním drogových plodin. A také eh, přikládáme velkou důležitost úloze občanské společnosti, zejména pokud jde o omezování poptávce, poptávky po drogách. Proto EU volá a po eh, uznání role občanské společnosti. Paní předsedkyně, tyto priority eh, jsou zdůrazněné už v UNGES našemu příspěvku z listopadu minulého roku a v současné době Evropská unie ovlivňuje vyjednávání o dokusu UNGES. A, a, a už vidíme, že ten dokument obsahuje celou řadu věcí, které jsou důležité, ale chybí tam ještě dvě věci. Za prvé odkaz na zrušení trestu smrti za drogovou kriminalitu a potom silný důraz na harm reduction, na omezování škod Evropská unie bude muset zatlačit na zahrnutí těchto velice důležitých prvků. Děkuji. Thank you very much, minister. Now the... Děkujeme, vážená paní ministrině. A nyní paní Malstrom za komisi. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní ministrině, dámy a pánové, vážené poslankyně poslanci. Komise věří, že EU hraje důležitou roli při dosažení významného výsledku na speciálním zasedání OSN věnovaného drogám a plně se věnuje přípravě tohoto zasedání. EU loni v listopadu přijalo e, společné stanovisko týkající se UNG a SS a odláme hovořit zde jasným jazykem a komise se zde výrazně shoduje s radou. Staráme se o to, aby se e, ve vyjednáváních e, o tom konečném dokumentu zohlednili významné prvky pro EU a komisař Europopoulos bude eh, zastupovat komisi eh, zde. A jde zde o snižování dodávek drog a řešení online obchodování drogami a nové psychoaktivní substance. Některé klíčové prvky, na které se zaměříme, už zde paní ministrině zmínila, ale také je zmíním já. Týká se to respektování lidských práv, výzva k odstranění trestu smrti za e, trestné činy spojené eh, s drogovou kriminalitou. Za EU jsme navrhli tedy zorganizovat e, speciální akci týkající se trestu smrti, kde e, odřejmíme náš pohled a proč trest smrti je jakožto potrestání v oblasti drog není dobrým řešením. Obecně není dobrým řešením. Nechceme také kriminalizovat uživatele drog a budeme se také věnovat oblasti veřejného zdraví a mezinárodnímu systému kontrol drog. Musíme zde udělat více v oblasti nabídky a poptávky, včasného varování, eh, zakročení rehabilitace, léčby a sociální integrace. A rádi se podělíme o naše zkušenosti v této oblasti. Eh, máme zde návrhy v daných oblastech, eh, přejeme si větší mezinárodní spolupráci v reakci na drogovou trestnou činnost. Zvláště co se týče obchodovního řetězce a dalších e, trestných činů s tím spojeným, jako jsou například praní špinavých peněz a další. Europol také výrazně přispívá, také poskytuje odborníky a stará se o výměnu informací a svědčených postupů. Vyzýváme k zlepšené mezinárodní spolupráci v oblasti obchodování drogami na internetu a novými psychoaktivními látkami, což jsou hrozby, které se dotýkají celého světa. A jde také o objektivní eh, systémy monitorace a monitoringu a eh, evaluace. Máme agenturu a v Lisabonu, která se těmto cílům neustále věnuje. A v neposlední řadě Chceme zde také na míru učiněná řešení pro ženy a děti. Proto EU bude vyzývat k většímu zapojení občanské společnosti e, v oblasti drogové politiky. Je tam zastoupeno 45 neziskových e, organizací, Evropské fórum v oblasti drog, které je také naším poradním orgánem. Těším se na rozpravu s vámi. Zohledníme ji také v našich přípravách na zasedání UNGASS. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. A nyní řečnice za politické skupiny. Prvním řečníkem je pan Bony, máte slovo. Paní předsedkyně, paní komisařko, eh, konference sem bude příležitostí, jak podpořit přístup Evropě k eh, otázkám drog aby se řešily problémy nabídky a poptávky a s tím související problémy. Evropský přístup je jedinečný, protože se nám podařilo dosáhnout koordinaci v rámci 28 protidrogových politik, které se semkly a vytvořily spojené síly na evropské úrovni. Je to model, se specifickou rolí eh, podporovanou naší příslušnou agenturou, která dělá vyhodnocování a měli bychom sdílet toto zkušenost s regionálními organizacemi. Jako Evropa bychom se měli postavit za zrušení trestu smrti a snažit se spíše zdravotně pomáhat lidem postižených drogami. Je třeba změnit přístup, nikoli stigmatizovat lidi závislé na drogách, nekriminalizovat je, ale poskytovat preventivní postup a také šířit povědomí o tom, jak nebezpečné jsou všechny druhy drog. Tři body. Za prvé, integrovaný přístup by měl být nadále rozvíjen za kooperace mezi zdravím, spravedlností, policií a občanskou společnost se zaměřením na zdravotní pomoc a osvětu. Dále, koordinovaný přístup v rámci potírání organizovaného zločinu. Za třetí, musíme nalézat nové, objevovat nové cesty distribuce drog a tady musíme zohlednit roli internetu, to znamená orgány činné v trestním řízení. Tady musí také konat. A za třetí, musíme pochopit ten fenomén těch substitučních drog, které začínají být dalším nebezpečí. Potřebujeme jedinečný systém pro to, abychom byli schopni reagovat daleko rychleji. Proto je vyčerpat všechny disponibilní zdroje. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A nyní tady mám pro vás modrou kartu od pana Zanyho. Přijímáte tuto modrou kartu, prosím? Děkuji mnohokrát. Děkuji panu poslanci, že souhlasí s odpovědí na mou otázku. Eh, já, vy jste tady zmínil kritéria, ale já se chci zeptat na jednu záležitost. Do jaké míry se domníváte, že harmonizovaná policie a politiky mohou skutečně být tím, co reprezentujeme, protože v Maďarsku eh, eh, drogová závislost se, sta, se zvýšila o 50% protože vláda zabránila těm substitučním programům poskytování pomoci. Pane Bony, máte slovo. Thank you very much. I think that it is Děkuji vám. Já si myslím, že je nezbytné pochopit, že kompetence související se zdravotnictvím jsou v rukou členských států ehm, je tady veliké úsilí na evropské úrovni koordinovat a harmonizovat určité některé aktivity ale myslím, že tady musí být rovnováha. A to znamená, spolupráce je jednou z nejdůležitějších věcí, ale na druhé straně si musíme uvědomit, že mnoho členských států bude provázet, provozovat své vlastní politiky v této oblasti. Děkuji vám. A nyní paní Šlaj na minutu a půl. Eh, Děkuji, eh, paní předsedající. Ve výroční zprávě za rok 2014 eh, generální ředitelství pro boj s mafií v Itálii skonstatovalo, že je třeba mluvit o naprosté selhání kroků proti šíření lehkých drog, jako je konopí. Takže otázkou je, jestli eh, by nebylo lepší eh, dekriminalizovat tuto oblast vzhledem eh, k tomu, že by bylo dobré osvobodit zdroje na boj s jinými typy trestné činnosti a také na boj s mafií. To jsou opravdu silné signály pro ty, kteří jsou v popředí tvorby legislativy. Tohle je debata, která je pro nás velice důležitá. Podívejte se na, podiv, na zkušenosti z Uruguaje a dalších států ve Spojených státech. Vede to ke snížení trestné činnosti, tato kriminalizace. A teď se upínejme k UNGAS. A to je další způsob, jak posoudit naši politiku globálně, zaměřit se na lidi, jejich zdraví a lidská práva a mít odvahu změnit přístup. Represivní politika a selhala. Eh, neomezil se eh, trh eh, s drogami, akorát se naplnila vězení, akorát ty více kriminální organizace vydělávají, ty miliardy vydělávají. Takže zkusme se obrátit o 180 stupňů, je to třeba. Děkuji, pan Jurek, minuta. Děkuji. Veřejné zdraví, to je jedno ze základních práv a které, se, které ovlivňuje eh, společenské dobro eh, každé země, eh, v každého národa a žádná společnost nemůže rezignovat na boj s metlami eh, v lidstva a eh, těm, kteří jsou eh, závislí na drogách, ty je třeba pomoct lék. A obchodníky s drogami je třeba potírat, je třeba proti ním vést regulérní válku. Já tady teď slyším, že naším hlavním nástrojem vzhledem k zbytku světa má být zákaz trestu smrti za drogovou kriminalitu. A no možná ještě eh, zakážeme používáním eh, eh, vojska v Balce s narkotickými mafie, narkomafiemi. Možná řekneme Američanům a východním Aziatům, aby tam neposílali vojáky, protože ještě by náhodou mohl přijít o život nějaký obchodník s drogami. My máme bránit lidi a ne vyvížívat těm, vyzývat tě, aby nás nešli proti nám. Teď je pan Zdechovský minutu. Paní komisařko, dámy a pánové, téma drog považuji v současné době za stejně aktuální jako například téma migrace bohužel mi připadá že drogy stále zůstávají v pozadí veškerých diskusí. v posledních letech stále dochází k novým trendům na které musí mezinárodní společenství reagovat chce li zabránit rozmachu drog. když se podívám na statistiky je naprosto jasné že výčet nově vznikajících omamných látek neustále narůstá. například v roce two thousand and fourteen došlo k nahlášení one hundred and one nových omamných látek současně s tímto fenoménem již delší dobu narůstá i počet trestných činů souvisejících s nabídkou drog. tím snad nejnebezpečnějším je obchodování s nelegálními drogami na internetu. v evropě je již několik tisíc internetových obchodů kde si i mladiství a děti mohou koupit drogy a jiné omamné látky musíme tedy hledat řešení nejen na evropské úrovni ale i na světové a zasadit se o efektivní prevenci tohoto negativního jevu. děkuji za pozornost se domluvilo, že budeme podporovat jak represivní, tak preventivní opatření, ale nedost, tak to vůbec není. Zůstalo jenom u prohlášení. 80% stávajících prostředků se vydává na policejní strategie, které vlastně stroskotaly. Jediná věc, která tady vznikla čistě iluze, že něco můžeme udělat na evropské úrovni, Musíme také nabízet terapie a alternativy k vězení. Potřebujeme terapeutické programy i ve vězení. Kromě toho je velice důležité, aby centra Eh, byla zřizována další centra pro pomoc drogově závislým, aby se zabránilo tomu, že eh, že se uh, sfalšované drogy dostanou producentům. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. Děkuji mnohokrát. A posledním řečníkem je pan Polčák na minutu, prosím. Předsedkyně za udělení slova. Já souhlasím se svými předřečníky, pokud jde právě o roli prevence, nepochybně důležitosti nevylučování lidí, kteří jsou uh, uživateli drog a takto ztroskotali ve svém životě. rovněž tak eh, v podpoře organizací které se, zapojí, eh, se zabývají zapojením těchto lidí do dalšího života ale zároveň bych chtěl upozornit s ohledem na podstatu trestního práva i na problematiku skutečně nových psychoaktivních látek eh, o kterých hovořil i můj předřečník pan kolega zdechovský. Eh, nejde pouze o to kolik jich bylo objeveno nových ale také o celkový objem eh, těchto látek které byly zachyceny třeba v evropském prostoru v roce two thousand and thirteen to bylo two three tuny to je obrovské množství a s ohledem na to že tyto nové psychoaktivní látky musí být dostatečně popsány i z pohledu trestního práva vyvstává otázka jak proti nim bojovat jinak než na mezinárodním poli a proto je skutečně předmětem dnešní debaty to eh, jaký je mandát eh, evropské eh, unie pro zastoupení na valném shromáždění a jaké konkrétní body budou zahrnuty do společného postoje. doufám že to budou i ty nové psychoaktivní látky. děkuji. Děkuji a nyní eh, postup pro nezapsané řečníky. První řečník je pan Kaputo. Děkuji, paní předsedající. Jeden aspekt eh, se často nezvažuje, když hovoříme o boji s drogami. Eh, nejde jenom o represivní opatření, ale o jejich dopad na životní prostředí, v letech 2001 až 2013 eh, byly miliony eh, hektarů eh, lesů zničeny při boji s pěstiteli kokainu. Podle příslušných zpráv ty nejkritější oblasti jsou zničeny více, pokud jde o životní prostředí, než pokud jde o sociální dopady. Čili uh, protidrogová politika uh, nejenom, uh, že vede k zisku uh, v obchodníků s drogami, ale uh, také k poškození životní prostředí. Čili tímto způsobem budeme moci bojovat s drogami, když budeme se držet toho navrhovaného textu UNGAS. Děkuji, pan Marias. Děkuji. Ehm, jsme teď eh, ve fázi, kdy máme eh, celosvětovou krizi hospodářství, chudobu, velké toky uprchlíků, eh, kdy soudržnost společnosti je stále slabší, nejenom v Evropě, ale i v Latinské Americe. Jsme ve fázi, kdy obchod s drogami a jejich pašování stále narůstají a proto teď OSN za určitých podmínek by mohla přinést příležitost pro mezinárodní spolupráci, nejenom pro vymícení obchodu s drogami, ale také pro debatu o tvrdých postizích vůči obchodníkům. A také je třeba se zamyslet nad obchodem s drogami na internetu, na prevencí. Potřebujeme také opatření, abychom tyto lidi mohli zase znovu zahrnovat do společnosti. Děkuji a poslední řečník je pan Jakovčič. Děkuji, paní předsedající. Je dobře, že Evropská unie bude mít 28 hlasů na tomto zvláštním zasedání valného schromáždění OSN. Naše evropská koncepce, naše evropské zkušenosti, když hovoříme o prevenci, když hovoříme o roli občanské společnosti, když hovoříme o reintegraci, o drogově závislých, o roli zdravotnictví, o kampaních, které v mnoha zemích, v mnoha městech jsou vedeny proti e, drogám, tak myslíme, že tyto evropské zkušenosti by mohly být velice důležité pro, celou, pro celý svět. Samozřejmě i zkušenosti Europol. Ale když budeme volit mezi e, vzděláváním a prevencí a represí, musíme vždy e, být pro prevenci. Děkuji a, a nyní dostává slovo paní komisařka. Thank you very much, Madam Chair. Um... Děkuji vám, paní předsedkyně. Opravdu ten eh, program, který se bude projednávat na jaře v New Yorku, je velice bohatý a celá řada témat, o nich jste zde hovořili, právě na tom programu jsou a EU se jimi také bude zabývat. Tedy pašování, online obchodování, nové psychoaktivní látky MCA registruje minimálně jednu novou látku týdně. To je tedy důležité téma také stejně jako prevence, rehabilitace a podobně paní poslankyně z Itálie, dekriminalizace. Různé státy zvolily různé cesty, takže toto téma jako takové není na programu separátně, ale jistě budeme naslouchat zkušenostem jednotlivých zemí a zohledníme výsledky a případné dopady, i když je nyní e, příliš brzy na to vyhodnocovat výsledky například z těch zemí, které jste zmínila. E, postaráme se také o to, aby do další přípravy byl zapojen Evropský parlament i do těch dalších kroků a předáme panu komisaři vaše stanoviska, které budeme tam tež eh, reprezentovat. Takže EU bude opravdu aktivně eh, přispívat k jednání UNGASS a doufáme, že se nám podaří také přispět k řešení tohoto obrovského globálního eh, problému a také máme zde akční plán OSN, který je naplánován pro 2019. Já vám velice děkuji za tuto rozpravu zde v Evropském parlamentu. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. Většina záležitostí, které, o kterých jste se zmínila, je na pořadu dne. Eh, my se teď budeme snažit, eh, abychom skutečně pokračovali ve směru, kterým se Evropská unie obírala již let, abychom zvolili skutečně humánní přístup eh, k drogové závislosti a samozřejmě budeme stále vyslovovat naše protesty proti mm, trestu smrti. A budeme usilovat, oč budeme moci, o to, abychom vnesli tento duch také do dokumentu ze schůze. Nebudeme mít žádnou výmulu, abychom je potom nepoužívali a pomohli našim občanům. Děkuji vám za tuto zajímavou diskusi. Děkuji vám a přeji vám hodně štěstí. A ukončuji naše diskuze a přecházíme k další.